důsledku tohoto dlouhodobého konfliktu. Mnohokrát děkujeme kolegovi Potočníkovi. Nyní je rozprava uzavřena. Máme zde sedm návrhů usnesení. O nich se bude hlasovat po ukončení rozpravy. Dalším tématem je eskalace násilí v Mexiku. Nejdříve se dostaneme k projevům autorů. Jako první kolega Jaurekuji a do 1,5 minuty. Sí. Señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na samý začátek řekl, že Mexiko je velká demokratická země, která za poslední 20 let učinila obrovský pokrok Mexiko má přátelské vztahy a navíc dohodu o strategickém partnerství s Evropskou unii. Mexiko se pouští navíc do velmi náročné války s organizovaným zločinem a pašováním drog. Dnes ale hovoříme o Mexiku z trochu jiné stránky. A to z pohledu lidských práv a jejich porušování, protože v Mexiku došlo k obrovské eskalaci násilí, Jejím obětím jsou mexičtí lidé a šíří se stížnosti na porušování lidských práv. Velké politické skupiny předložily a dnes, před, dnes budou a, hlasovat o rezoluci, která vychází z úcty a z koncensu a uznává kontext, který jsem právě zmínil. Apeluje na Mexiko, aby učinilo další pokrok a aby pokračovalo na cestě, na kterou vykročilo, na cestě ke státnímu práv, k právnímu státu a demokracii. Nicméně, rezoluce také uvádí, že je potřeba zajistit svobodu tisku, protože novináři často byli obětmi násilí. Kromě toho je třeba zajistit, aby organizace, která chrání lidská, které chrání lidská práva, byly také chráněny, protože došlo k násilí proti těmto organizacím. Mexiko také musí zajistit, aby ženy, které jsou obětmi násilí, často byly také chráněny a hlavně, aby pachatelé neutekli bez trestu. Toto chce Evropský parlament o Mexiku jako, o příteli, jako po příteli Evropské unie. Dále paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tento týden jsme oslavili Mezinárodní den žen. V tomto parlamentu jsme měli hodně plakátů v různých jazycích Evropské unie, které říkali, ano, můžeme zastavit násilí na ženách. Dnes hovoříme o násilí v Mexiku a zdá se mi, že by bylo pro nás logické, abychom řekli něco o ženách v Mexiku, o domorodých ženách i nedomorodých ženách. Jsou oběťmi a represí ze strany místních úřadů i státních úřadů. Jsou vystaveny různému typu násilí. Eh, domácímu násilí, eh, sexuálnímu násilí i mučení. Eh, toho se dopouští také členové vojska či policie. Dochází také k vraždám žen. Doposud mexické úřady nedokázaly potrestat vyníky těchto činů. V našem usnesení žádáme mexickou vládu, aby se postavila proti vraždám žen. Je to velice tvrdé, ale je to naprosto nutné. Veškeré vraždy žen jsou skutečně závažné a mnoho z vyníků nebylo potrestáno. Pokud se podíváme na poslední čtyři roky, jenom jedenáct vyníků bylo potrast, potrestáno, zatímco 700 žen bylo zavražděno. A ženy jsou také oběťmi soudního systému. A jinak není možné, aby zde abychom našli jiné vysvětlení. A dvě domorodé ženy byly odsouzeny na 20 let uvěznění za své činy ačkoliv nebyl, neměli k dispozici dostatečný soudný proces. Já doufám, že soud uzná, jak nespravedlivá tato situace je. A násilí je něco, co začíná doma. Doufejme, že se mexickým, mexickým zákonodárcům podaří učinit odpovídající kroky a bojovat proti násilí na ženách v domácnostech a že vypracují mechanismus, který nám skutečně pomůže. Musíme mít odpovídající standardy, které zaručí, že domácí násilí a jsou šetřeny jako zločiny. Násilí na ženách je velice důležitým tématem. Je to něco, co by mělo být součástí vzdělávání už ve školách. Děkujeme kolegyni Weber. Dále jedna minuta kolegy, kolega Bílan. Pane předsedo, mexické orgány, především jejich prezident, již několik let se snaží bojovat s uh, gengy. Do této války angažoval 40 tisíc vojáků a měl v ní několik úspěchů. Například a podařilo se jim zadržet, eh, zadržet boz některých kartelů a zničit 23 hektarů opiových polí, 30 eh, hektarů marihuanových polí a podařilo se jim také zavřít více než 50 eh, laboratoří, kde se vařily drogy. A podařilo se jim také zadržet více než 50 lidí, kteří na tom pracovali. Nicméně tady tyto kartely přinášejí nebo mají příjmy mnohé miliardy, mnoho miliard dolarů to nejsou prostředky, které jsou souměřitelné s tím, co mexická dávka dává do této války. Čili eh, tyto gengy se snaží s velkými prostředky korumpovat eh, soudy a policie a právě proto orgány prohrávají tuto válku. 15 tisíc lidí zemřelo v této válce od roku 2006, v říjnu loňského roku samotném to bylo 6 tisíc lidí. Novináři jsou velmi ohroženi, za poslední dobu jich zemřelo 60. Musíme si uvědomit, že bez mezinárodního angažma Mexiko nebude schopno tuto válku vyhrát. Mnohokrát děkujeme kolegovi Bílanovi. Dále jedna minuta kolega Fisa z Eichela. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. V Mexiku Mexiko bojuje se zásadním problémem obchodování s drogami a proto vláda Calderona přijala opravdu velice striktní pozici, snaží se bojovat s tímto problémem, s násilí, proto využívá dokonce i ozbrojené zložky a bohužel teda v tom důsledku došlo k různým dalším problémům, ale ovšem i ke konfiskaci drog a zbraní, jakož i k uvěznění. Um, Myslím si, že musí dojít ke zásadním změnám, pokud jde o bezpečnost, pokud jde o justici, jak víme, tak místní vláda se snaží reformovat eh, tyto úřady, tak aby opravdu viníci byli pohnáni před soud a lidská práva byla respektována. Evropská unie vyjadřuje solidaritu mexickému lidu v boji proti obchodování s drogami, podporuje prezidenta Calderona v jeho boji proti organizovanému zločinu. Rád bych řekl zároveň, že jsem nesmírně rád, že máme k dispozici toto usnesení hlavních politických skupin. Děkuji kolegovi Fises Achia, dále kolegyně Veržia. Vážený pane předsedo, od roku 2007 dochází k neustálému porušování lidských práv v Mexiku ohledně médií, ohledně různých mezinárodních organizací. Došlo opravdu jenom v roce 2009 k desítkám vražd, většinou ve státě Šivavat. Vláda prezidenta Calderona vyslala tisíce, tisíce vojáků do této oblasti. Ovšem dochází i k přehmatům ze strany policie i armády, a to beztrestně. Nevládní organizace hovoří o tom, že dochází k jakémusi státnímu zločinu. Novináři, domorodé obyvatelstvo, ženy, domorodé i nedomorodé jsou především obětí tohoto násilí. Já jsem měla možnost se setkat s představiteli mnoha těchto lidí, mnoho žen, které byly, které, které, které trpěly útoky, násilím i ze strany policie. Autoři těchto činů mm, ještě z roku 2007 ještě pořád nebyly pohnáni před správou spravedlnost. Musíme Puma musíme, um, musíme jasně říci, že místní orgány nesmí porušovat práva. Musíme předložit eh, tento, toto společné usnesení v tomto, eh, v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji kolegyni Veržia, dále 1,5 minuty kolegyně Loch Děkuji, pane předsedo. A brutální násilí na ulicích eh, v drogových bojech v Mexiku. To jsou informace, které se k nám dostávají prostřednictvím médií. Zároveň dochází k vraždám žen a pracovnic především na severu země. Evropský parlament k tomu předložil vlastní zprávu. Navzdory tomu, že víme, že zde dochází k silnému porušování práv, zdá se, že mexická vláda není schopna nebo nechce postupovat proti tomuto porušování práv. Je nutné, aby vláda postupovala konsekventně. A vojenská přítomnost a moc eh, je velice silná eh, v Mexiku. Je zde ale téměř naprostá beztrestnost eh, v souvislosti s násilím v Mexiku. A sama sami úřady, které dokumentují porušování lidských práv, na tuto situaci poukazují. Často ale dochází k zatajování informací. Ukázalo se, že ministerstvo v Mexiku dalo mnoho peněz rodinám obětí, aby se nesnažili pohnat případy porušování práv k soudu. A dochází zde k silnému porušování lidských práv a je naprosto zásadní, aby Evropská unie nepokračovala v dohodě o spolupráci s Mexikem, dokud se situace v této zemi nevyřeší. Děkujeme kolegyni Lochbiller, dále za jednotlivé politické skupiny. Má první slovo kolega Preda, jedna minutu. Děkuji, pane Eskalace násilí v Mexiku, konkrétně na severu, u hranici se Spojenými státy, je věc, které bychom si měli dělat velké starosti. Za poslední měsíce jsme viděli, že orgány zasáhly opravdu krvavě. Zároveň jsme viděli ale, že narostla eh, kriminalita spojená s drogami protože tady dochází nejenom k válce proti drogám, ale také k válce mezi jednotlivými uh, eh, gengy. Když se podíváme na případ Mexika, vidíme, že je potřeba tvrdě postupovat při zajišťování národní bezpečnosti. Je potřeba, aby Evropský parlament vyslal jasný signál, který podpoří úsilí mexické Vlády, jimž cílem je vykořenit zločin a zlepšit životní podmínky civilního obyvatelstva. Zároveň je potřeba podpořit mexické, eh, mexické orgány v jejich snaze o reformy a právní stát. Děkuji kolegovi Predovi. Jedna minuta kolegyně Gomez. E Děkuji za slova. Násilí v Mexiku je opravdu spojeno jednak s drogami a jednak s chudobou. Musíme bojovat rovněž proti beztrestnosti. Musíme se snažit o zlepšení justice, která by měla chránit svědky i oběti násilí. Mnoho mladých žen je obětí násilí, která je spojen, které je spojeno s obchodováním s drogami. Mexiko bohužel je na prvním místě, pokud jde o vraždy žen. Právě proto by úřady měly opravdu postupovat velice tvrdě a potrestat vyníky. Mělo by bojovat proti násilí páchaném rovněž na novinářích. Máme strategické partnerství s touto zemí a právě proto bychom měli podporovat všechny ti, kteří bojují za lidská práva, kteří bojují za právní stát a za demokracii, protože bez těchto práv neexistuje demokracie. Děkujeme kolegyni Gomez. Nyní jedna minuta kolega Čarnecky. Děkuji, pane... předsedo, dámy a pánové. Před chvíli tady zaznělo, že bychom neměli podepisovat dohody s Mexikem. Já tomuto postoji nerozumím. Před chvíli jsme zároveň přece Mexiko chválili. Chválili jsme jeho prezidenta za to, že rozhodně postupuje proti uh, mafii, a narkokartely. Takže bychom měli přece pochválit mexickou vládu za její činnost, ale zároveň poukázat na to, že by se nemělo vylívat dítě s vaničkou a že je potřeba, aby dodržovali při této válce lidská práva. To je přece jasné. Musíme ale chápat situaci země, která už se desetiletí snaží bojovat s mafií a s velkou trestnou činností. Je to opravdu válka, a když se někdo vydá do této války, zaslouží si podporu. Hovořili jsme ale zároveň o novinářích a o jiných obětech, takže je zároveň také třeba zdůrazňovat, že tito lidé by neměli být diskriminováni. Děkujeme kolegovi Černeckému. Dále kolega Tavares, jedna minuta. O Sindicato Mexicano dos Eletricistas foi cercado por uma força policial. Děkuji za slovo. Došlo k útoku na odboráře eh, ze strany stovky policistů v Mexiku. Ti, kteří, to znamená těch odborů, které chtěli stávkovat eh, v eh, příští, příští týden, najednou byli začeni. Já si myslím, že opravdu toto je šokující, šokující útok právě s ohledem na tuto beztrestnost ze strany uh, mexické vlády, mexických úřadů, neschopnost této vlády bojovat proti obchodování s drogami. Pokud eh, premiér této země útočí na eh, obchodníky s drogami, ale zároveň na odboráře, tak vidíme, že je to opravdu záležitost, která mm, umožňuje beztresnost. a my přece nemůžeme podporovat takovou situaci v demokratické zemi v Mexiku. Proto odsuzujeme situaci v Mexiku. Myslíme si zároveň, že mexická vláda nepostupuje účinně eh, ve svém boji. Děkujeme kolegovi Tavaresovi. Eh, nyní za jednotlivé politické skupiny paní Korola. Pane předsedo, já bych chtěla zdůraznit důležitost tohoto usnesení z dvou důvodů. V Mexiku jsou velké organizace, velké kartely pašující drohy. Ty jsou odpovědné za smrt 15 tisíc lidí na hranicích mezi Mexikem a USA. Ani policie, ani armáda tam eh, nemohou získat situaci pod kontrolu. Je jasné, že odpovědnost za tyto problémy nesou právě drogové kartely. Amnesty a rovněž odmítla beztrestnost a, a porušování, beztrestnost lidí, kteří porušují lidská práva. Někteří lidé zde se snaží chránit lidská práva na vlastní riziko. My potřebujeme je podporovat a bojovat proti beztrestnosti a poukázat na to na květnovém summitu mezi EU a Mexikem. Dále paní Tykau, jedna minuta. Prezident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Mexická vláda musí opravdu bojovat eh, proti obchodníkům s drogami pod mezinárodním dohledem. Dochází kde k výhruškám, trestem smrti, Situáda Torres eh, v jednom z měst, které bylo považo- které je považováno za jedno z eh, nejnebezpečnějších na celém světě. Mm, bylo zde zavraženo 15 tisíc lidí eh, v posledních několika letech. Mladí lidé a ženy jsou nejčastěji obětí tohoto násilí. Ekonomická krize v Mexiku bohužel může vést k dalším závažnějším problémům. Nedostatek vzdělání, chudoba stojí i za zvyšováním konzumace drak, eh, no, drog. Mnoho mladých lidí, tisíce mladých lidí vůbec nejsou součástí systému vzdělávání, nemají přístup eh, k k normálním životním podmínkám. Měli bychom konsolidovat dialog s touto zemí a snažit se o zlepšení ekonomické i sociální situace, jakož i právního státu v této zemi. Děkujeme kolegyně Tykau. Dále jedna minuta kolega Poslt. Pane předsedo, dnes Často se zde zabýváme diktaturami. Mexiko není diktaturou, ale demokratickým státem. Často se zabýváme silným porušováním lidských práv. A to ale v případě Mexika také není eh, ten případ. A Mexiko je demokratická země, která je naším partnerem už mnoho let, ale trpí silnou nemocí. Z tohoto důvodu je třeba mít tu správnou terapii a správného lékaře. Prezident Calderon jsou tímto lékařem. Znamená to, je tímto lékařem. Znamená to tedy, že e, není třeba přicházet s nějakou terapií, ale je třeba tuto terapii podporovat. Já se domnívám, že je důležité, abychom poukázali na to, že chceme silněji používat naše finanční nástroje na podporu vedení země a na posilu státních struktur. Je třeba, abychom zabránili organizovanému zločinu, rozpadu státu a abychom postupovali proti beztrestnosti. Toho nedosáhneme tak, že přerušíme naše kontakty, ale tím, že je naopak posílíme. A děkuji kolegovi Posltovi. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. První kolega Milan Mon, jedna minuta. A todo nos preocupa el incremento de violencia en Ciudad Juárez. Pero yo confío... My se všichni zabýváme eskalací násilí v Mexiku, především v Ciudad Juárez. Ale musím říci, že věřím v úsilí mexické vláhy, vlády vyřešit tuto složitou situaci. Kromě toho také podporuji tvrdou reakci proti překupníkům drog. Myslím si, že všichni musíme Mexiku pomoci v této těžké válce. Mexiko konec konců reformovalo svůj politický systém a Calderón tuto válku velmi podporuje. Mexiko se zhostilo svých mezinárodních povinností, účastní se práce v OSN i v G20. Já sám jsem byl pro strategické partnerství s Mexikem, čehož se nám podařilo dosáhnout v roce 2008. Doufám, že na summitu v květnu přijmeme ambiciozní a komplexní program, protože Mexiko a Evropská unie mohou spolupracovat jak bilaterálně, tak ve vícestranných fórech a stavět se problémům jako třeba organizovaný zločin anebo drogy. Mon. Děkujeme kolegovi Milan Monovi. Na závěr ke HDI předávám slovo kolegovi Tenokovi. Děkuji, pane předsedo. Mexiko bylo dlouho a místem, kde, odkud se převážely nelegálně drogy do USA. Z tohoto důvodu je Mexiko postiženo násilí, které jde ruku v ruce s pašováním drog. A Mexiko má mnoho obyvatel a je to velice důležitý partner Evropy. Je to ale také velký trh pro kokain. Je zde stále více závislých mladých lidí na kokainu. A násilí související s drogami je stále horší v Mexiku. A lidé, ž, e, novináři, kteří e, podávají informace o této situaci, a bývají e, vražděni. Samozřejmě chudoba také nepřispívá k řešení situace. Prezident Calderon musí čelit velkým výzvám. Je ale odhodlán jim Eh, čelit eh, zpříma. Myslím si, že bychom měli podporovat jeho snahy restrukturalizovat policii a soudní systém a, a podporovat jeho snahy zničit drogové kartely. Já si myslím, že jeho snaha využít armády je správná jako dočasné opatření. Děkuji. Děkuji kolegovi Tenokovi. Tímto se dostáváme na závěr Catch the Eye. Na závěr rozpravy dostává slovo komisař Potočník. Děkuji vážený pane předsedající. Došlo k bezprecedentnímu nárůstu násilí v této zemi a především zde vládne určitý pocit nejistoty mezi místními obyvateli. Evropská komise je samozřejmě velice znepokojena touto situací. Víme o tom, že mexické úřady berou celou věc vážně a rovněž uplatnili mnoho opatření pro řešení této problematiky. Prezident Calderon vede válku proti organizovanému zločinu, to je jeho, jedna z jeho hlavních priorit. Využívá jednak eh, vojenské zložky, aby bojovali proti organizovanému zločinu a zároveň se snaží posílit E, justiční systém a právní stát. V srpnu 2008 byly přijaty bylo přijato mnoho opatření, bezpečnostních opatření, které by pomohly posílit e, jejich orgány, které e, v oblasti justice i na jiných, i na jiných úrovních. Snaží se především reagovat na problematiku trestní justice v Mexiku. Víme, že reforma tohoto charakteru bude ovšem vyžadovat dlouhodobé závazky. Mexiko reaguje i na obavy v oblasti zneužívání a porušování lidských práv, především pokud je o dopad organizovaného zločinu a zájmy, zájmy v oblasti svobody projevu, svobody médií. To jsou záležitosti, na které poukazují představitele občanský, občanské společnosti. Mexická vláda vytvořila eh, i post Eh, mm, státního, zastupitel, státního zastupitele, který, který se snaží řešit vraždy novinářů. Vidíme zde eh, malá zlepšení například na, eh, i na úrovni federálního práva, boj proti vraždám žen, dále státní zastupitelstvo, které je aktivně zapojeno do této oblasti a rovněž boj proti obchodování, obchodování s lidmi. Mexiko slíbilo, že přijme i státní politiku v oblasti ochrany lidských práv a že bude otevřené, pokud jde o diskusi ohledně lidských práv i na mezinárodní úrovni. Ochrana lidských práv, boj proti organizovanému zločinu, integrita ehm, všech fyzická integrita všech lidí, to vše bylo, to vše bylo přijato eh, Mexikem i v rámci výroční zprávy, roční revize, která se dotýká záležitosti lidských práv v Mexiku. Mexiko je připraveno diskutovat o všech těchto záležitostech s Evropskou unii. Nedávno na zasedání společného výboru mezi EU Mexikem 27. listopadu 2009. Skutečně celá tato oblast představuje oblast neustále spolupráce. Od 3. do 4. prosince 2009 EU společně s Mexikom zorganizovala zasedání v Cancunu. Byl to mezinárodní seminář, který se zabýval legitimním využíváním síly a ochrany lidských práv. Seminář, který zároveň představoval platformu pro mnoho konzultací, připravil mnoho dokumentů, pokud jde o lidská práva, pokud je o odpovědnost oficiálních úřadů v tomto ohledu. Předložili jsme to i na Kantanano, na místním summitu, který pokračoval po tomto semináři. Je to iniciativa, která následuje po mnoha různých iniciativách, pokud jde o reformu justičního systému a kterou bychom mohli využít i v ostatních eh, státech Mexika. Předpokládáme a věříme v to, že strategické partnerství mezi EU a Mexiko představuje nejlepší platformu, pokud jde o podporu eh, právního státu. Je to dokument, který se zabývá strategickou spolupráci mezi našimi zeměmi a snaží se vytvořit určitou, určitý oficiální politický dialog i v oblasti bezpečnostních záležitostí, i o posílenou spolupráci s různými orgány, jako je SIPOL, Europol, Eurojust a zároveň Evropského monitorovacího centra pro drogy a zneužívání drog. Pokud jde o Evropskou unii, my se snažíme podporovat ty projekt, který běží od roku 2004, který se snaží posílit administrativní spolupráci, administrativní justici v Mexiku tento program jsme rozšířili až do roku 2013. Na závěr je jasné, že Mexiko čelí obrovským výzvám v oblasti bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, respektování lidských práv. Není to situace Eh, jednoduchá, není to situace ideální. Ovšem musíme rovněž říci, že Mexiko projevilo ochranu, eh, reagovat v této oblasti, využít efektivní politiky, které by pomohly respektovat lidská práva. Proto budeme Mexiko na jeho cestě podporovat. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Potočníku a závěrem eh, rozpravy byly předloženy pozměňovací návrhy, celkem šest. Hlasování proběhne po ukončení rozprav. Dalším tématem je Jižní Korea, uzákonění trestu smrti. Napřed za autory udělují slovo